Na schůzi 11. listopadu 2009 vzal pan eh, parlament na eh, vědomí požadavek pana Upsakeče, eh, pokud jde o ochranu jeho poslanecké imunity a pokud jde o jeho stíhání um, úřady. Um, v dopise z 8 září 2010 předseda výboru pro právní záležitosti informoval eh, předsedu parlamentu, že tento požadavek je nyní zastaralý vzhledem k tomu, že parlament se rozhodl, že eh, zruší parlamentní imunitu pana Upsakyče. Zápis z, ze schůze bude předložen parlamentu ke schválení na začátku příští schůze.